potíže. Takže k pořadu jednání odpoledne budeme mít eh, hlasování. Eh, je tam několik bodů nad rámec toho, co je v pořadu jednání, ale o tom ještě budete eh, informováni. Nyní tedy přecházíme k bodu 3 našeho pořadu jednání což je jedenáctý eh, přeskum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Já bych rád poděkoval Stevenovi a Richardovi s Esmy a Svenu Getnerovi a Stefany Turns a Patenjates DG Esma za to, že mezi nás přišli. My jsme vás požádali o to, abyste mezi nás přišli, takže nás těší, že jste zde. Je dobré, že tedy eh, máme tyhle ty eh, možnosti na úrovni dvě pro setkávání. Dneska se budeme věnovat EIFMD a zejména poradenství eh, radám. ESMA o uplatňování eh, pro eh, neinvestiční eh, fondy a potom stanovisko ESMA k fungování v MD pasu a dalších režimů umístěvání. Ono je to důležité, protože to první se týká uznávání a radě ESMY, které se věnují řadě zemí, včetně USA. Tam jsou nějaké rozdíly v hodnocení, takže tady určitě propukne rozprava k tomuto tématu a já tady hned dám slovo Stevenu Mayerovi, a Svenu Getnerovi. Máte 15 minut, oba dva. A potom eh, náš eh, vyjednávací tým, takže Steven má slovo, prosím. Děkuji. Eh, tohle to je tedy už má můj pátý přeskum. To opravdu ukazuje, na kolika aktů v přenesené pravomoci pracujeme. Nás velmi těší, že máme tyhle ty možnosti pro dialog, že tedy eh, navzájem potom eh, společně pracujeme na mandátu, eh, který máme. Pan předseda Ekonom mě požádal, abych hovořil o práci ESMI, co se týče směrnice IFMD, což je směrnice o, o alternativních investičních fondech a jejich zprávě. A potom ještě MPPR, a pobavíme se také o tom, zda máme rozšířit pasy i na zemi, které nejsou v EU. Směrnice a její e, rozsah byl, e, byla zveřejněna v roce 2011 a potom další termín byl stanoven rok 2013. Ty, ta opatření e, toho úrovně 2 tenkrát ještě nebyla plně zveřejněna, což potom vedlo k tomu, že členské státy spoléhaly na přechodných opatřeních, která byla v, mm, ve směrnici. A samozřejmě existující e, správci fondů museli žádat o autorizace, takže se vlastně čekalo až do července, do léta 2014. To je důležité, když tedy zvažujeme rady, které jsme poskytli institucím, protože vlastně za ty dva roky, které Eh, legislatoři předpokládali eh, pro práci ESMI, byli, byli v podstatě původně jenom jeden rok. Pro nás to stanovisko a rady jsou tedy vysokou prioritou. Eh, bylo důležité tedy nejprve sehnat rozsáhlý soubor informací ohledně využívání pasu EU a potom těch soukromých režimů umistování. Také bylo ale důležité rozšířit soubor informací, na něž zakládat své stanoviska, takže jsme eh, si vyžádali eh, další podklady, což vedlo k mm, eh, celé řadě podkladů, která nám dala celá, celá řada zainteresovaných partnerů z EU i mimo ní. Takže obdrželi jsme tady tenhle ten feedback a na základě toho jsme došli k závěru, že je příliš brzy na to, abychom předložili definitivní stanovisko o fungování evropského pasu a MPPR. Nicméně jsme identifikovali několik věcí, eh, které si zaslouží následnou práci, včetně tedy divergentních přístupů členských států, co se týče marketingových pravidel. Ehm, v následujících měsících se budeme snažit nalézt společný přístup k těmto věcem, ale v zásadě máme nedostatečné podklady k tomu, které by ukázaly, že pas vedl k nějakým problémům ve fungování eh, rámce e FMD. Také jsme zaznamenali, že by stálo za to připravit další stanovisko o fungování MPPR ve chvíli, kdy EFMD už bude fungovat delší dobu. E, takovéto stanovisko samozřejmě zváží rozhodnutí, které musí e, předložit Evropský parlament, Rada a komise ohledně toho, zda rozšířit pas na několik či více neevropských zemí. K těm hradám je důležité připomenout, že jsme se rozhodli hodnotit neevropské země individuálně a ne jako nějaký blok. Udělali jsme to tak, protože si myslím, že to je jediný způsob, jak je možné eh, provádět řádné hodnocení nejrůznějších kritérií, která jsou stanovena v EFMD. Eh, také považujeme za důležité, abychom rozlišovali mezi eh, různými situacemi ne EU zemí v takových faktorech, jako je mm, poptávka po tom pasu, přístup na trh pro eh, správce evropských fondů a také regulační rámec ve srovnání s EFMD. Když jsme se tedy rozhodli, že budeme eh, posuzovat každou tu neevropskou zemi individuálně, vytvořili jsme si mm, metodologii pro hodnocení, která eh, zvažuje kritéria EFMD a to ochranu investorů, narušení trhu, soutěž, hospodářská soutěž a také monitorování systemických prav, systémových rizik. Ve směrnici stojí, že tam, kde ESMA považuje, eh, že neexistují eh, zásadní eh, rizika, ESMA vydá pozitivní radu. Ehm, hodnotíme však tyto jurisdikce pouze z regulačního úhlu pohledu, protože to je naše oblast působnosti v našich radách také říkáme, že další věci, jako třeba fiskální otázky nebo eh, opatření proti praní špinových, špinových peněz, by mohly stát za zvážení při poskytování tohoto pasu, ale my jsme je nezvážili. Eh, my tedy máme naši metodologii pro hodnocení. Pro. Eh, v první vlně jsme zvážili šest zemí, Hongkong, Švýcarsko, Singapur, USA a ještě další v radě, které jsme poskytli v červenci, e, ta rada byla pozitivní, abychom tedy e, rozšířili e, Gonci a Jersey a potom ještě uvidíme, jak Švýcarsko schválí nějakou legislativu, která je nyní nachystána v parlamentu. Takže tady zase máme soutěž, regulační věci a hodnocení relevantních kritérií. Uvědomujeme si, že eh, zainteresovaní partneři, kteří tedy nespadají do těch rad z července, si říkají, jaký to bude mít pro ně dopad, že jejich jurisdikce nebyla pozitivně hodnocena ESMO my ve své radě říkáme, že evropské instituce by mohly eh, počkat do té doby, než ESMA poskytne pozitivní radu ohledně eh, většího počtu eh, neevropských zemí, předtím, než začne legislativní řízení. Tam zvážíme zase faktory jako potenciální dopad na trh, který by tedy rozšíření toho pasu mohlo mít. Když se teď pohlí, podíváme na další kroky, tak tady vidíme několik klíčových oblastí, kde e, je potřeba práce ESMI v krátkodobém výhledu. Nejprve budeme pracovat v hodnocení Hongkongu, e, Singapuru a USA, tak abychom dosáhli definitivní závěr ohledně toho, zda máme rozšířit pas i na tyto země. E, kromě toho začneme hodnotit druhou skupinu evropských zemí, to je Austrálie, Kanada, Japonsko, Kajmanské ostrovy Eh, ostrov Man a Bermudy. Tyhle země zase byly vybrány na základě stejných kritérií jako ta první skupina. Eh, také zvažujeme, eh, že nastavíme mm, rozšířený rámec, který předpokládá spolu, který, který byl předpokládán v případě, že tedy se pas rozšíří. To platí například pro roli ESMY, která bude významná, také je samozřejmě zásadně důležitá eh, spolupráce na eh, úrovni dozoru. Já doufám, že tyhle ty informace jsou užitečné a já se, jsem zvědav, jak zareagujete na to, co jsem vám teď řekl. Děkuji. Thank you, Now we give the floor to the... No, děkujeme. Nyní dáváme slovo komisi. Máme tady pana Kentmana, prosím. Velice děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru Ekons, děkuji za to, že jste mě přizvali na dnešní schůzi a že jste mi dali také příležitost pohovořit o aktuální vývoji ohledně těch pasů a FMD. Jak už teď vysvětlil Steven, eh, nemusím tedy už hovořit o tom poradenství, eh, o, o tom stanovisku ESMA, ale chci říci, že tedy zatím je ještě celá řada členských států, kde nedošlo k úplnému zakončení provádění legislativy. Takže celý tento proces je trošku eh, delší, než se plánovalo, což rovněž také vytvořilo několik eh, překážek eh, v tom procesu rozšiřování pasů. V červenci jsme tedy obdrželi první to stanovisko ESMI. Eh, podle pravidel AIFM má komise tři měsíce na, po té, co obdrží to stanovisko, aby schválila delegovaný akt, který může eh, zahájit činnost toho pasu, ale my musíme také provést vlastní analýzy, protože v AFMD se říká, že musíme vzít úvahu stanovisko ESMI, ale že se také musíme, musíme také sledovat cíle směrnice. Podle našeho názoru to rovněž znamená, že eh, ten delegovaný akt není automatický. Musíme provést vlastní rozbor a rozhodnout se, zda to má smysl, abychom tento akt v přenesené pravomoci připravili a schválili právě v té chvíli. Samozřejmě je zde celá řada eh, různých eh, sporů s ESMou, zda tedy ten delegovaný akt přijmout teď, nebo zda ještě počkat. ESMA již řekla, Eh, že sama doporučuje, abychom ještě počkali s těmi pasy a počkali, až teprve vlastně dojde ke schválení i té druhé vlny. O tom teď také Steven hovořil. Za druhé si říci, že celý ten postup ohledně těch pasů je novým postupem. My i ESMA ještě potřebujeme více času, abychom eh, posoudili všechny dopady toho, zda udělíme těm zemím tyto pasy. No a eh, bude to vlastně určitý precedent i pro ty další vlny zemí, takže musíme zaručit to, že stanovisko, které přijmeme, bude správné. Musíme dále plně pochopit celou řadu různých aspektů, například jak budou, pracov, jak budou fungovat ta pravidla AFMD ve třetích zemích, jak zlepší ochranu investorů, zda zajistí stejnou úroveň ochrany, jako máme zde. Ten rámec AFMD je jedinečný, žádná jiná právní jurisdikce po celém světě nemá takový rámec, čili je nutné zaručit to, že pravidla, která schválíme, budou také rovněž zavedena a provedena ve všech těch zemích, které budou mít nárok na ten pas. A také je důležité uvědomit si i různé záležitosti, které se týkají třeba hospodářské soutěže či možného pokřivení hospodářské soutěže a situace na trhu, které mohou ty pasy vyvolat. Takže myslím si, že to jsou všechno argumenty, které říkají, že potřebujeme více času, jak my, tak ESMA. Také chci říci, že zatím pouze malý počet zemí získali to pozitivní stanovisko, pouze Guernsey a Jersey takže si myslíme, že opravdu bude lepší, abychom měli nejprve k dispozici větší vzorek zemí. Z těchto důvodů komise hodlá stanovit novou lhutu agentuře ESMA Mm, bude to asi někdy na začátku příštího roku, snad příští březen, takže do té doby by měla být do, dokončena všechna práce, o které teď hovořil Steven. Měli bychom tam znát ještě podrobnější aspekty i o zemích, které zatím nedostaly pozitivní stanovisko. Také bude možná ještě zapotřebí více analýz o tom, jaké budou dopady, jaká, jak to bude vlastně vypadat po provedení pravidel AFMD ve těch třetích zemích. Komise by také rovněž ještě chtěla pracovat na dalších analýzách, tam, kde to bude zapotřebí. No a na základě těch eh, posudků eh, agentury ESMA z příštího roku pak budeme mít vlastně možná lepší situaci k tomu, abychom se mohli rozhodnout. Bude tam i větší počet zemí a to naše rozhodnutí pak bude lepším způsobem odůvodnitelné. To rozhodnutí o těch pasech. Děkuji za příležitost toto vše vysvětlit. Děkuji. Eh, děkuji. Já mám na vás dotaz. Možná jsem... ESMA řekla, že se bude že jsou zde také věci, třeba fiskální věci nebo ehm, boj s praním špinavých peněz, e, že to také s tím bude souviset. Takže já se chci vás zeptat, zda i vy budete tyto věci posuzovat při svém hodnocení. Ano, je to tak, budeme zkoumat i tyto aspekty. Děkuji, nyní dávám slovo zpravodajce, paní Pěti Kajnen. Děkuji, paní, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zástupcům ESMY i komise. Myslím si, že jejich názory jsou do velké míry ehm, shodné s tím, co já považuji za správnou cestu v této věci. Chtěla bych zdůraznit, že je to nový postup a bude naprosto zásadní, aby to všechno proběhlo správným způsobem, aby zde byla jednak právní jistota a jednak i kvůli tomu, že zde stanovujeme určitý precedent pro další podobné případy v budoucnu. Je důležité, abyste byly nastavené rovné podmínky pro všechny. Také je důležité vzít v úvahu reciprocitu věci, jako je duální regulace, které existují v národních systémech MPPR. Myslím si, že ta lhůta, mm, zhruba půlroční, je odpovídající. Já bych eh, opravdu souhlasila s tím, abychom měli dostatek času k tomu, aby ta legislativa byla správná, aby, byla, aby také tam bylo co nejvíce vě, eh, zemí, které budou schváleny, možná i ve stejnou dobu, aby tam také došlo k dostatečnému provedení legislativy v evropských zemích, aby také všichni správně pochopili tento druh postupu, aby nedocházelo k žádným nesprávným výkladům. Dovolte mi ještě vyjádřit se k několika konkrétním věcím, které říkali jak zástupce ESMY, tak zástupce komise. To jsou věci, o kterých ještě pak budeme muset přemýšlet. Za prvé, už o tom vlastně eh, hovořil pan předseda, ptal se na to pan předseda Čili jak to bude propojené s dalšími faktory, třeba otázky daní, praní peněz, reciprocita. A pak je tam ještě eh, ne nutně eh, regulační ekvivalence, ale vlastně otázka, nakolik je ta regulace provedena, pak si myslím, že bychom se také měli lépe zamyslet nad tím, jaké fondy existují, jakou mají velikost v těch zemích mimo EU. Abychom, tom, abychom tomu lépe porozuměli a tím pádem pak také můžeme zjistit, jaký to může být dopad pokud chceme usilovat o vytvoření rovných podmínek pro všechny, ne pouze pro ta odvětví, ale i pro mm, odvětví, pardon, ne pouze pro odvětví v EU, ale i pro ty třetí země. Je důležité, aby zde nebyla taková situace, kdy vlastně někteří získají přístup na trh, ale někteří e, až tedy později pro některé to bude delší proces. Dále si myslím, že by bylo na místě, aby komise nepospíchala, aby eh, i ESMA se podívala na tyto věci, velikost eh, fondů, úroveň provádění legislativy, otázka, jaké, může mít, jaká mohou mít ta pasy, různá legál, legální eh, nebo zákona, rizika. A jak je to tedy ten rozdíl mezi tou situací v evropských zemích a v zemích mimo EU? Pak je zde také otázka, zda paralelně s těmi pasy může existovat režim private placement. Děkuji. Děkuji vám. A prosím, nyní paní Ferreru. Děkuji. Já souhlasím s tím, co říkali zpravodajové. Já myslím, že v tomhle případě zde máme výhodu toho, že provádění testu je v tuto chvíli novinkou, proto musíme postupovat opatrně, abychom to zvládli správně. Rovněž také chápu omezení, které má ESMA a e, to, o čem hovořil Steven, že mandát ESMY je pouze omezený, omezuje se na čistě technický rámec prověřování. Přesto však se domnívám, že bychom měli šířeji uchopit problematiku vzájemného uznávání a jeho praktického uplatňování. Nejsnažší je provést transpozici legislativy, ale potom provádění v rámci spolupráce soudních mocí, zajištění transparentnosti, zajištění obdobného provádění, zajištění výměny informací. Tohle všechno si vyžaduje informace. Musíme tedy rozšířit celý rámec a nějak teda ho neuzavírat. Toto všechno bychom měli zprůchodnit a zjednodušit tím, zjednodušit pohyb kapitálu, abychom se vyvarovali jakýmkoliv mezerám, k němž by mohlo dojít vzhledem k uplatňování několika právních řádů. Stejně jako komise EME bychom se přimlouvali za to, abychom postupovali velmi obezřetně, abychom prověřili text v jednotlivých právních řádech, zvláště těch Guernsey, Jersey a Švýcarsko. Neměli bychom tedy automaticky spustit celý postup na úrovni komise bez toho, aby proběhla tato prověrka. Proto jsem za to ráda, že to navrhujete tímto způsobem a že zvažujete i další úvahy, obavy které by mohly vyplynout z textu v rámci provádění, že do toho zapracováváte i další aspekty, jako je transparentnost, eh, daňové záležitosti, boj proti praní špinavých peněz. A tohle všechno totiž ovlivňuje fungování volného pohybu kapitálu. Jsem tedy ráda za obezřetný postup komise a jsem ráda, že ESMA se vytyčila svůj rámec, včetně jeho omezení a obav a jsem ráda za přístup parlamentu k celé věci. To je můj názor. Já jsem nechtěla k tomu přistupovat některá konfrontačně. Já jsem pouze chtěla vyjádřit určité obavy, které nakonec stejně odpovídají obavám, jež už tady zazněly z úst ESMY i komise. Děkuji vám. Děkuji. Pan Kamal za EKR. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Esmě za rady a za uplatňování směrnice o investičních pasech a děkuji za stanovisko k EFMD a v rámci národních eh, režimů. Musím říct, že to velmi vítám. Já jsem eh, pracoval na úrovni jedna a tehdy jsem zažíval docela frustrace z toho, že existovala zde určitá netrpělivost eh, a teď vidím, že situace je úplně jiná. Najednou komise postupuje velmi obezřetně, velmi opatrně a já jsem moc rád, že ta netrpělivost zmizela. Jak říkáte, máme zde šest právních řádů, tři, tři eh, vyhodnocení proběhla pozitivně, zdá se, že všechna pravidla byla adekvátně uplatněna a my chápeme, proč jste přistoupili k vyhodnocování jednotlivých zemí při mm, zjišťování možného rozšíření působnosti směrnice. Musíme rozlišovat různé situace aplikace různé právní řády mimo Evropskou unii, i pokud jde o poptávku, i pokud jde o přístup na trh eh, v těchto případech a také musíme eh, zvážit celý rámec v rámci EFMD, ale jasně vyplývá ze stanoviska ESMY, že když se eh, směrnice o investičních pasech odsune, že celkové vyhodnocení bude složité a my si myslíme, že máte pravdu v tom, že by bylo dobré po té dlouhé době uplatňování v členských státech provést další prověrku. Máte nějakou představu o časovém horizontu? To je moje první otázka. Také pokud jde o článek M67 eh, eh, eh, je, měli bychom nejprve počkat na eh, pozitivní vyhodnocení a prověrku ještě, než eh, spustíme další kroky. Chci ještě poukázat na jednu věc, a to je úroveň 2. Tam dochází k určitému opoždění, zatímco na úrovni 1 se eh, časový horizont nemění, takže rozdíl mezi úrovní 1 a růz, úrovni 2 nejenom ohrozí do určité míry některé eh, naplňování požadavků. Povede to eh, k problémům, které možná nebudou až tak odpovídat předpokladům a původním předpokladům eh, směrnice. Takže možná ti, kteří stáli u zrodu stávajících smluv, by nesouhlasili s tím, že v tuto chvíli bude docházet k určitým duplicitním situacím a opožděním. To by mohl být problém. My ale se nadále přimlouváme za národní systém a národní režim. Nemyslíme si, že, to, že se to vzájemně vylučuje s režimem investičních pasů a ještě než se rozšíří působnost, měli bychom tohle zvážit, abychom nenarušila, nenarušili trh v Unii, abychom nespůsobili konkurenční nevýhodu Unii. Já si myslím, že to si nemůžeme dovolit a proto bych rád, abychom v prvé řadě všechno prověřili. A ještě závěrem bych chtěla říci, že v tuto chvíli je situace úplně jiná oproti tomu, když jsem já pracoval na úrovni 2 v roce 2009, 2010, 2011. My jsme tehdy pracovali na různých opatřeních a potom přišla finanční krize, která nám mnohé napověděla. Já vím, že eh, tohle poučení nadále probíhá, ale měli bychom si vyhodnotit, mm, jaké, eh, jaká chuť investorů v tuto chvíli mm, existuje. A tak si myslím, že bychom měli eh, v rámci ESMY eh, ještě vyhodnotit možnosti rozšíření působnosti režimu udělování pasu mimo EU. Děkuji. Děkuji vám. A chci se zeptat, jestli jsou zde další kolegové, kteří se chtějí přihlásit o slovo. Chcete se ujmout slovo? ESMA, protože v rámci režimu Catch se nikdo nehlásí. Filip. Máte tady příležitost. Nemusíte, nemusíte. Uh, ta otázka je jednoduchá. Já myslím, že ESMA jasně říká, že nemůže vyhodnocovat vzhledem k nedostatku informací, jak si jednotlivé právní řády v jednotlivých těchto zemích odpovídají. Já se ptám, proč? Proč nemáme informace? Proč nám chybí informace? A proč si tedy nemůžeme udělat odpovídající úsudek? To je otázka z mé strany. Děkuji. Please, Steven. Thank you very much. Steven, děkuji za zpětnou vazbu a za připomínky výboru Ekon. Já se pokusím na některé z nich zareagovat. Takže v prvé řadě k těm dalším záležitostem. Já myslím, že při svém úvodním vystoupení jsem jasně řekl, že se snažíme chránit regulační opatření a snažíme se zároveň vyvarovávat eh, jakýmkoliv ohrožením týkající se praní špinavých peněz ehm, legalizaci výnosu z teroristické činnosti a tak dále. To jsou minimální požadavky, které byly už i v EFMD a jednotlivé země, které jsme posuzovali, už na tyto požadavky předtím přistoupily. To jsou ty, to povinné minimum, i na kterém trvalo OECD a jsou to požadavky, Eh, směrnice už v prvním kole, v druhém kolu, kole tyto země splnily jednotlivé požadavky. Pak, když chcete ale provést detailnější prověrku, tak u daňových záležitostí jsme třeba vyvodili, že to není naše odborné zázemí. Pokud jde o časový horizont, tak teď tady zazněl návrh na druhé kolo a ukončení prvních tří zemí v březnu. To jsou ty tři země, které v prvním kole byly ponechány jaksi na potom. Takže březen příštího roku u těch tří dalších zemí plus šest nových zemí, to znamená devět zemí, to je hodně práce, tak to je další vlna. Richard tvrdí, že se to zvládne. Pochopitelně práce to bude opravdu hodně. Co se týče druhého stanoviska a definitivního stanoviska, tak tam bychom opravdu chtěli si to promyslet dále, už jenom proto, že bychom chtěli nejprve vidět, jak funguje systém uh, udělování uh, pasů. Myslím, že ten časový horizont se dá odhadnout na druhou polovinu příštího roku. Do jaké míry je systém pasů a národní systém udělování pasů funkční. Zde bude dále země, aby vedoucí fondů se přiklonili k tomu národnímu systému předělování pasů. Takže eh, dva režimy poběží vedle sebe po tři roky paralelně. A pak bude na komise, aby vyhodnotila, kdy ukončíme jeden z těchto systémů. Takže principiálně by měly být zde tři roky paralelního fungování obou systémů. Následně to ne, skončí automaticky, ale proběhne to způsobem rozhodnutí. Třetí země Já myslím, že zde se musíme uvědomit, že ačkoliv EFMD v evropském prostředí, to jsou standardně eh, hedžové fondy a eh, soukromé investiční fondy, jsou to principiálně podílové fondy, které by měly spadnout pod EFMD, protože neexistuje podobný mechanismus v rámci UCIT. Takže nejde o to, že by to byly buď hedžové fondy nebo soukromé investiční fondy. Jde o to, že z třetích zemí by se mohly objevit fondy, které mají mnohem širší záběr. Jde tedy o rozšíření této působnosti a to tolik k dostupnosti údajů. K co se týče dostupnosti údajů, zde jde o časovou otázku, je to velmi složité, máme zde několik eh, záležitostí. Nejprve jsme zpracovali metodiku na úrovni 1, pak jsme čekali na stanovisko a položili jsme několik podrobných otázek národním úřadům a regulačním úřadům, dokonce úřadům mimo Evropskou unii. No a jak říkal Steven, Času jsme neměli až tolik na provedení veškerého vyhodnocení, takže už v době, kdy jsme zpracovávali to červencové stanovisko, tak jsme ještě průběžně dostávali další a další údaje. A také zde byly připomínky k dohledu a kontrole dodržování pravidel. Já myslím, že je důležité si uvědomit, že v této fázi jsme se soustředili na to, jakou zkušenost jsme už udělali s danou třetí zemí v rámci MOS. A víme, jak to v dané zemi funguje, ale pochopitelně jsme také eh, vyhodnocovali nálezy Mezinárodního měnového fondu k dané zemi. Takže to byly základní prvky, které vstupovaly do celého provedení prověrky a dohledu. Jistě, že byste mohli zajít ještě dále a konkrétně se zabývat každou dílčí otázkou daného odvětví investičních fondů, jenomže to by bylo pracovně časově mnohem náročnější a vyžádalo by se to i uh, Eh, větší personální obsazení. Je to také otázka toho, jak rozdělíme práce. Některé otázky jsou více obecné, takže je lze řešit na vyšší úrovně. Potom jsou otázky velmi podrobné a dílčí, kde by bylo potřeba si náš tým rozdělit na opravdu specificky zaměřené pracovníky, kteří by se věnovali těm dílčím otázkám. Thank you. Děkuji. Nyní komise, pan Getner. Děkuji. Já už toho příliš asi nedodám, protože souhlasím s tím, co zde už zaznělo. Opravdu si myslím, že potřebujeme vhodný časový rámec pro to, abychom tenhle ten systém zavedli. Je to systém zavádění pasů a nikoli vzájemného uznávání, takže ten přístup je jiný Řadě věcí už jsme se věnovali, jak tady zaznělo, vymáhání ve třetích zemích, to je samozřejmě klíčový prvek, protože my musíme spoléhat na těchto zemích, aby eh, prováděla tato opatření eh, AIFMD. Já si myslím, že prostě musíme jít trošku dále v pochopení toho, co se konkrétně odehraje potom v realitě těchto zemí a jaké jsou eh, kapacity orgánů dohledu v těchto zemích a podobně ale já věřím, že budeme mít lepší obrázek eh, o všech těchto věcech, pokud eh, si necháme na to více času. Co se týče eh, těch ehm, režimů soukromého umístování, tak tam si uvědomuji, že samozřejmě nejprve je potřeba zavést ten pas. V tuto chvíli je možná ta směrnice nedostatečně jasná, protože k o kterém pase tam hovoří, protože nemáme jednotný pas eh, pro všechny země, děláme to teď v těch vlnách, takže je potřeba tedy eh, eh, podívat se, že tohleto vyhodnocování těch vnitrostátních režimů soukromého umistování se potom dělá vždycky tři roky po zavedení toho pasu, ale Mm, tam není řečeno, že tenhle ten režim musí být e, ukončen, že prostě jenom je potřeba je přeskoumat po zavedení toho pasu, tedy ve světle e, vývoje. Já si myslím, že to tedy asi už ode mě stačí, jinak e, souhlasíme určitě s tím, že je potřeba také zvažovat otázky, jako je praní špinavých peněz předtím, než udělíme tento pas. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Můžeme tedy tento bod uzavřít. Pokud nejsou nějaké další připomínky od zpravodaje či kolegů. V pořádku, uděláme si přestávku a vrátíme se sem v 10. Ještě jednou děkuji Stevenu Emeirovi komisi a všem z vás.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

vyjádřit.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

Äh, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir fahren fort in unserer Tagesordnung. Wir sind bei Tagesordnungspunkt 4. Es geht um den Jahresbericht zum Wettbewerbsrecht, zur Wettbewerbspolitik. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat a dalším bodem je výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU a rád bych dala slovo, eh, slovo panu zpravodaji, kterým je pan Werner Langen. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, tedy, pane, vy jste teď dočasný panem předsedou. Návrh zprávy už máte k dispozici od 23. Eh, září. V této zprávě eh, se tedy díváme na eh, politiku hospodářské soutěže za rok 2014. Ve většině té zprávy se tedy ehm, jedná o e, práci bývalého komisaře pro hospodářskou soutěž Almuny a teprve malá, pouze malá část se věnuje e, komisařce Vestagerové. V otázkách hospodářské soutěže nemáme právo spolurozhodování, e, takže tahle ta zpráva pro parlament eh, je obrovsky důležitá. důležitá. My samozřejmě vždycky říkáme, že eh, chceme právo spolorozhodování, že se tam znovu zdůrazňoval. Ta zpráva eh, může zmiňovat pouze některá čísla, nemůže tedy poskytovat všechny detaily, protože by potom byla o deset stránek delší. Ehm, zpráva považuje tedy práci komisařky za vyváženou. Pracovní podklady komise jsou tedy pouze pracovními podklady, jak říkám. Nejsou tedy součástí samotné zprávy a byl bych rád, kdybychom tedy v příští eh, v příštím roce měli eh, tyto podklady jako součást zprávy v podobě přílohy. Mm, obracím se teď také na stínové zpravodaje. Mnohokrát jim děkuji za velmi intenzivní eh, práci či spolupráci. Doufám, že na závěr budeme moci schválit zprávu, která opravdu bude odrážet aktuální diskusy. K této aktuální diskusi bych rád řekl několik důležitých bodů. Jednak bych se opravdu rád vyjádřil k dynamice digitálního hospodářství. Paní Vestagerová samozřejmě převzala dětictví pana Almuny, což je případ Google. Eh, Google nepostoupil v posledních několika letech nikam předu protože právě v zemi pana komisaře eh, v, mm, ve Španělsku eh, měl eh, velmi důležité sídlo, takže to prostě nikam ne, nešlo. Já jsem přesvědčen o tom, že tyto věci musí být rychle vyřešeny. Také je potřeba jasně si definovat relevantní trh. Mám, je to členský stát, když třeba hodnotíme převzetí podniků, spojování podniků, je to stát, je to Evropa, nebo je to prostě eh, možné hodnotit pouze v celosvětovém měřítku. Protože samozřejmě jinak cíl Evropské komise, abychom měli eh, férovou eh, hospodářskou soutěž, to by prostě nebylo možné realizovat. Když tedy například Google převezme nějaký malý podnik s 50 zaměstnanci, zaplatí za něj 19 miliard e, dolarů, tak e, to nemůžeme eh, hodnotit e, pouze na základě dosavadních kritérií, ale musíme opravdu pohlížet na to jako na digitální trh a komise se k tomu ještě nedostala. Já bych vám řekl ještě další dva příklady, eh, kromě tedy podílu na trhu. Potom máme patenty. V evropské politice hospodářské soutěže máme tedy férový přístup k patentům a licencím. To jsme si prosadili. K tomu samozřejmě máme diskuse. E, USA zakoupí nějaký podnik a zahá, zabrání v přístupu k licencím, protože chtějí mít dominantní, e, při, dominantní e, pozici na trhu. A tady samozřejmě máme diskrepanci mezi inovativními malými podniky, které chtějí být dlouhodobě samozřejmě také konkurenceschopné. A zase, jak ukazuje Google, tak tady vlastně jde také o přístup k vyhledávačům. To musí být otevřené. Například to na napojení eh, na nabídky, když využíváme Google, tak musíme převzít celý balíček Google. Eh, ten potom samozřejmě je k dispozici eh, bezplatně, ale tím omezuje přístup na trh novým evropským inovativním podnikům, které nic takového nenabízí. A to je závažné který vyžaduje, aby Evropská komise se tedy tomu digitálnímu trhu věnovala z nového úhlu pohledu tady v podstatě jde o nepřímé budování monopolu kdy samozřejmě také potom se Google využívá daňové výhody v některých evropských zemích, potom eh, třeba se daňově usadí v Irsku, potom eh, nějaké poplatky jiné platí třeba v Nizozemsku a podobně a ve finále v celé Evropě platí třeba jenom 3 miliardy euro jako daně, takže tady máme opravdu rozdíl v té hospodářské soutěži a také v férových daňových eh, platbách. Takže já opravdu žádám Evropskou komisi o to, aby eh, předložila sdělení k digitálnímu eh, hospodářství Obracím se také na eh, komisařku Vestagerovu, aby opravdu eh, zatlačila na to, aby eh, případ Google byl co nejrychleji vyřešen. Potom samozřejmě velký problém jsou státní podpory. V členských zemích si řada lidé myslí, že pokud zadáváme státní podporu nějakému podniku, komisi do toho nic není. Nikoli. My máme zakázané jakékoliv státní podpory eh, podnikům, jednotlivým podnikům s několika konkrétními jmenovitými výjimkami. Takže eh, pokud eh, členské státy si nepřeskoumají detaily legislativy, možná to záleží na tom, že třeba nemají dostatek personálu a podobně. Já bych tady všechny ty příklady nechtěl jmenovat. Samozřejmě i v mé zemi Máme případy, kdy třeba ty podklady nebyly dostatečně přeskoumány a teďka se to dostalo k Evropskému soudu. Evropská komise údajně obdržela nové údaje, ačkoliv jsou k dispozici už několik let. Státní podpory eh, podnikům. Tady je opravdu potřeba, abychom eh, neměli pouze stávající vodítka, ale abychom opravdu poskytovali jasně posílené informace členským zemím. Potom ta eh, kontrola fúzí, zejména tedy v digitálním hospodářství, ale i v jiných případech eh, v podnikové sféře, například ve Skandinávii, jsou čtyři poskytovatelé. Eh, jeden z nich se přejmout toho čtvrtého. Evropská komise proti tomu předložila námitku aniž by tedy kdokoliv jiný se k tomu vyjádřil. E, zejména tedy e, ještě velmi důležité téma, jak už jsem říkal, je daňová konkurence, spravedlivá daňová konkurence, tomu se samozřejmě nám, náš výbor věnuje. Začal už na tom pracovat pan Almunia, paní Vestager s tím také prac, e, na tom také pracuje. Máme také výbor taxe, který se tomu věnuje. Máme eh, otázky také daně z přidané hodnoty. A tady samozřejmě je to třeba eh, potíž eh, pro velké členské státy, například Amazon, ten už změnil částečně část svých pravidel, ale Lucembursko má z bilaterální dohody s Amazonem že eh, se zdaní asi jenom 0,4 ehm, procenta eh, jejich eh, zisků, ale tomu opravdu říkáme narušování hospodářské soutěže. To je v podstatě nepovolená státní podpora ze strany Lucemburska, kterou možná dokonce budou muset zaplatit zpátky, nikoli Eh, samozřejmě tomu členskému státu, který jim to umožnil, ale Všeobecnému evropskému fondu pro vyrovnání těchto nevýhod, těchto rozdílů. Eh, tenhle ten fond také ve zprávě hraje roli. A potom ještě mi jde také o demokratické posílení politiky hospodářské soutěže. Eh, to se mi zdá velmi důležité z toho důvodu, že prozatím Evropská komise je legislativcem, kontrolorem a jakýmsi soudcem. To znamená, eh, může se stanovovat eh, pravidla, částečně s pomocí tedy eh, rady, ale nikoli parlamentu. Potom může také ukládat vysoké pokuty, které většinou v posledních letech jsou až ve výši miliard. Ehm, tady opravdu mi chybí demokratické rozdělení pravomocí právě proto, že parlament do toho nemůže vstupovat. Takže opravdu by bylo dobré na základě tedy těch vodítek by bylo dobré, kdybychom opravdu měli demokratický eh, způsob spolurozhodování, kde samozřejmě i veřejnost by se do toho mohla zapojit. Parlament by samozřejmě rád se také věnoval intenzivněji Eh, těm eh, požadavkům z minulého roku, protože my předkládáme zprávy či usnesení, kde předkládáme určitá doporučení a komise by na to měla rychleji reagovat. Paní Vestagerová se samozřejmě se svým týmem snaží intenzivně eh, vstupovat do dialogu s parlamentem. Já si myslím, že společně s ní opravdu můžeme udělat nový krok v té politice hospodářské soutěže a já vám teď děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji, a nyní se obracím na stínové zpravodaje, pan Alfred Sand, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci pogratulovat zpravodaji za velice podnětnou zprávu, která je dobře, která vychází z dobrých analýz a která byla také dobře odprezentována. Myslím si, že na některých bodech se budeme muset ještě mm, zapracovat. Je jasné, že hospodářská politika se stává jedním z vůbec nejdůležitějších eh, eh, součástí ekonomiky. Proto je důležité, abychom jednak tedy chápali to, co se děje a abychom k tomu přistupovali kriticky. Domnívám se, že ta zpráva k tomu přistupuje dobře. Na jedné straně chválí, na druhé straně kritizuje. Jsou zde určité jevy, které ovlivňují hospodářskou Eh, politiku pražské soutěže. Chci říct, že někdy je ten přístup eh, této politiky pro hospodářskou soutěž spíše pro ty větší státy. Je zde takový jednotný paušální přístup, který vlastně není vhodný zejména pro ty menší státy. A týká se to mm, řady případů, v nichž se vlastně uplatňují ta paušální řešení a nerozlišuje se dobře mezi jednotlivými regiony a mezi jednotlivými zeměmi, kde panuje jiná ekonomická situace. A to si myslím musíme uvědomit. Protože eh, politika hospodářská soutěže, která bude paušálně uplatňována v celé Evropské unii, bude kontraproduktivní, zejména v těch periferních částech. Za druhé, chci říci, že si musíme jasně říci, že Regulace, právní úprava je nutná, ale nesmíme to přehnat, protože jinak to pouze povede k nárůstu byrokracie a příliš mnoho pravidel, postupů, a novelizací a změn eh, různých eh, všech věcí nakonec poškodí podnikatelskou sféru a bude to mít negativní dopad i na pracovní místa. Myslím si, že někdy eh, je to, je to na to také třeba poukázat, protože komise v těchto věcech někdy příliš eh, otálí, příliš se to spožďuje, čeká se vlastně také, není zde dostatečná spolupráce ze strany národních vlád. Eh, Můžu eh, poukázat na takové dva extrémy. Za prvé, to jsou ty periferní regiony, různé ostrovy, izolované regiony. Ehm, třeba příklad leteckých aerolinií Kypru, to není tak dávno, tam ty věci šly takovým způsobem, že nakonec vlastně ty aerolinky musely být zrušeny. Takže dopad na ty periferní regiony je jiný. Ty periferní oblasti nedokážou soutěžit tak dobře jako jiné. Mají pouze určité malé regionální segmenty celého trhu je tam jiná infrastruktura, takže pokud na ně uplatníme paušální všeobecná pravidla hospodářské soutěže, tak to zkrátka nefunguje a je to potom, má to pak negativní dopad. Za druhé chci říci, že Evropská unie není dostatečně konkurenceschopná na globálním trhu. Musíme čelit celosvětové konkurenci a je jasné, že podniky EU na to, jak se ještě nestačí na tu celosvětovou úroveň protože ten konkurenční tlak se stále zvyšuje. Nedávno také byla podepsána dohoda mezi USA a tichomorskými státy. To všechno tlačí na konkurenci. Mm, navíc eh, je to tedy další takový extrém, který musíme kriticky ohodnotit. Musíme se zamyslet nad tím, zda ten náš přístup hospodářské soutěže je dobrý, zda pomůže k tomu, aby Evropská unie byla také šampionem, aby mohla konkurovat celosvětovým firmám. Je důležité, abyste byli takové mechanismy, které opravdu povzbudí naše firmy k tomu, aby byly konkurenceschopné na celosvětovém trhu. TTIP bude také velkým, velkou výzvou. Je, to jsou všechno věci, které musíme dále kriticky hodnotit v tom postupu. Jinak bych také chtěl ještě pogratulovat zpravodaji v tom, k tomu, jak se vypořádal, nebo jak upozornil na e, situaci digitálního sektoru. Hovoří o tom, že tam musí být jiná pravidla, že na tom digitálním trhu to funguje jinak ale opět musíme přemýšlet o tom, jak vlastně proaktivně eh, povzbudit, eh, nabudit eh, malé a střední podniky. Do této sféry digitální oblasti přichází mnoho mladých podnikatelů, takže musíme se zamyslet nad tím, jak jim pomoci, jak jim poskytnout asistenci, abychom je povzbudili a aby oni získali také své místo na trhu. Poslední bod. Myslím si, že zpravodaj velice dobře zdůraznil že je důležité rozlišovat legisl- tu legislativní složku a tu implementační složku. Je jasné, že nemůžete být zároveň tím, kdo to dělá a, ten, a zároveň tím, kdo to posuzuje, jak je to uděláno. Ehm, myslím si, že komise sama se vlastně jaksi nemůže rozpoltit. Domnívám se, že by tam měla být určitá jiná struktura, to, jak to říká zpravodaj. Takže měl by tam být rozdíl mezi tím, kdo e, představuje, kdo přenáší tu právní úpravu a mezi tím, kdo ji provádí. Je tam důležité dodržovat e, ty principy, které v zásadě povídají demokratickým a transparentním principům. Děkuji. Někoho za EKR nevidím, takže pan Messman, měl by to být pan Messerschmidt, takže nyní za Libe, pan Tojre Michel, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Milí Markusy, eh, vážený eh, pane zpravodaj, pane eh, Wernere Langene, milí kolegové, připojuji se k poděkování kolegy Zanda, zpravodaj za skvělý návrh zprávy, který se věnuje těm nejzásadnějším politickým otázkám této zprávy Evropské komise, který tedy jasně ukazuje návrh stanoviska Evropského parlamentu. Tady je jedna důležitá věc, kterou bychom měli zmínit. U zprávy o hospodářské politice soutěže se tedy z velké části jedná o mandát pana komisaře Almunii. Já tedy vítám, že i komisařka Vestagerová jako jeho nástupce považuje hospodářskou politiku za zásadní pilíř evropské politiky. To opravdu můžeme zdůraznit, že pouze v, trž, tedy v tržním hospodářství je aktivní, účinná politi, politika hospodářské soutěže naprosto zásadně důležitá, protože bez fungující hospodářské soutěže nemůžeme ehm, mít účinné eh, tržní hospodářství a také eh, sociálně tržní hospodářství. Je tedy eh, pravda, že ALDE opravdu podporuje žádost o posílení evropského trhu a jeho role. Tady tedy působí Evropská rada, a my věříme, že Evropský parlament by tedy v oblasti stanovování zákonů měl mít přidělen stejnou roli, tedy v případě dalších změn smlouvy o fungování EU bychom tam samozřejmě měli mít i e, změnu role Evropského parlamentu. My jako naše frakce požadujeme za, už řadu let ukončení eh, vnitřního trhu, vyžadujeme také energetickou unii, tady ještě máme velké překážky a právě v oblasti hospodářské soutěže. Eh, co se týče digitálního vnitřního trhu, to je další velmi důležitý stavební kámen a právě zde, dámy a pánové, eh, se právě hovořilo v jedné diskusi s komisařem Almuny o téhleté věci. Hovořili jsme o případu Google, ale i jiných internetových firmách. Teď v podstatě je otázka, zda stávající právo hospodářské soutěže a vůbec celý ten pojem hospodářské soutěže ještě dostačují eh, proto, abychom měli řádné nástroje pro řešení té situace. Máme vůbec dobré nástroje? Já o tom pochybuji. Myslím si, že opravdu potřebujeme Eh, jakýsi vývoj v této oblasti eh, politiky hospodářské soutěže, abychom to přizpůsobili realitě, abychom měli nástroje, eh, které se potom dostanou i do právní praxe. Protože v tomto případě jde samozřejmě také o tržní moc, o technický monopol, regulační monopol a jde tady o miliardové částky které potom se dostávají eh, v případě eh, různých stížností k soudům. Je dobré, že už je ohlášeno, že komise rozhodne, jak v případě Google, eh, tak v případě státní podpory, co se týče daňových otázek. Já opravdu se těším také na eh, návrh zprávy výboru taxe. Eh, my jsme také předkladali tento návrh zprávy a já tedy doufám, že Werner Langen i v této zprávě ty zásadní prvky, eh, které opravdu zastupujeme v parlamentu, eh, že, že je tam tedy zmíní. Tady jde tedy zejména o spravedlivou daňovou hospodářskou soutěž, abychom tedy měli jasnou právní základnu, jasnou daňovou základnu, která by byla společná, eh, také podávání zpráv za jednotlivé země a automatickou výměnu informací mezi zeměmi v oblasti daní. Také doufám, doufáme, že členské státy eh, se, postaví, eh, se snad už nebudou stavět proti eh, společné úpravě daňových otázek a vyzýváme komisi, aby opravdu konsekventně postupovala v těch jednotlivých případech, tak, aby hospodářská soutěž byla prosazena spravedlivě. Opravdu si myslím, že je potřeba dokončit ta řízení, která byla otevřena v těch jednotlivých případech a že komise už předloží své rozhodnutí. Z našeho pohledu je zásadně důležité, aby eh, chom se také věnovali otázce eh, eh, nevýhod pro malé a střední podniky v oblasti hospodářské soutěže Například eh, v Mannheimu profesor Clemens Füns o tom už hovořil. Malé a střední podniky mají 20 až 25 větší zatížení daňové než eh, velké nadnárodní společnosti, které využívají nejrůznějších daňových výhod. A to ať už legálně či e, zdánlivě legálně. Takže tohleto znevýhodnění malých a středních podniků e, je problematické nejenom tedy z otázky hospodářské soutěže, ale vůbec tady jde o demokratickou legitimitu když máme zatížení jednoho um, um, účastníka trhu, um, které je nesrovnatelné s zatížením někoho jiného e, už tady hodně se hovořilo o digitálním hospodářství, to sebou samozřejmě přináší nové výzvy, nové skutečnosti a my tady prostřednictvím té politiky hospodářské soutěže musíme chránit spotřebitele, musíme také zajistit, že eh, na trh nových inovativních podniků je vůbec možné a to je úplně základem pro růst. Chceme, aby trh zůstal otevřený pro nové hráče a chceme zabránit tomu, že máme nejrůznější mezery v zákonech, které potom využívá jenom několik málo vyvolených. A chci ještě zdůraznit, že opravdu silně vyzýváme komisi k tomu, aby se věnovala otázce hospodářské soutěže na digitálním trhu a já zde už nahlašuji některé pozměňovací návrhy v téhleté oblasti opravdu komise musí také předkládat eh, in, politické iniciativy v této oblasti. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Nyní za GUE Paloma López tady není, za zelené Michal Reimann také zde není, ENF Barbara Kapel také tady není, ještě se přihlásili další pan Andreas Schwab. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Pane Ferbere, opravdu jsem tady, je škoda, že nás přišlo tak málo na výměnu názoru k tomuto tématu, protože to je opravdu zásadně důležité. Není to tedy důležité pouze pro ten výbor taxe, o kterém jste hovořil, ale i pro nás. Já jsem eh, přišel eh, trošku eh, pozdě, ale ještě jsem zaznamenal kolegu Toirera a na toho bych teď zareagoval. Já si nemyslím osobně, že tedy co se týče toho digitálního vnitřního trhu a těch celé řady otázek uplatňování hospodářské politiky v téhle oblasti, že to potřebuje úplně eh, nový přístup eh, nebo eh, změnu smluv. Já si myslím, pokud to, co máme k dispozici, ty nástroje, které máme k dispozici, pokud je budeme uplatňovat řádně, tak se ty problémy dají vyřešit. Ale je pravda, a to ukázala fúze Facebooku a WhatsApp, a já už jsem to dříve říkal, že ty zásadní eh, rozsahy obratů, které byly eh, zatím velmi důležité v oblasti stávajících fúzí, už prostě neplatí v oblasti digitálního trhu, takže je potřeba, aby na to komise nalezla odpovědi. Ale Zatím se to vždycky mm, řešilo velmi elegantně případy měkkého práva, soft law, a já věřím, že to půjde takhle dělat i v budoucnosti. Ještě upozorňuji na to, že e, k tomuto tématu nikoli, ale k jiným tématům předložím pozměňovací návrhy a byl e, bych samozřejmě velmi rád, kdyby byly podpořeny. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane kolego. Nikdo další už se nehlásí. Hlásí se samozřejmě zpravodaj, ten přijde na řadu už brzy, ale ještě se obracím na komisi. Přejete si k tomu něco říci? Nepřejete? Dobrá, takže dávám slovo panu zpravodaji, pan Langen, prosím. Ano, Děkuji za to, že vůbec o tomto tématu eh, diskutujeme. Je také velmi důležité, že máme otevřený dialog s, panem, eh, s paní komisařkou. Máme dvě stanoviska s IMCO a s IMKA nevím, kdy ta stanoviska přijdou. Máme samozřejmě také deadline pro překládání pozměňovacích návrhů. K těm kolegům, kteří zde nyní hovořili, eh, děkuji vám eh, těm z vás, kteří mě podpořili. Kolega Zand říká, že je možná takový rozpor mezi eh, eh, zvažováním periferních regionů a na jedné straně a eh, na druhé straně tedy mezinárodní hospodářské soutěže na straně druhé, to mohu částečně podpořit a v rámci hospodářské politiky, hospodářské soutěže máme tedy jednak nástroje, které jsou k tomu vhodné a za druhé když komise hovoří o konkurenceschopnosti evropských podniků v celosvětovém měřítku, tak je potřeba předložit i nové nástroje. A tam už nejsem tak optimistický jako kolega Šváb, že ty nástroje, které už máme, nám stačí pro digitální hospodářství. Zatím tedy eh, se většinou eh, odvíjíme od cen, od uživatelů. Pokud třeba hovoříme o licencích, o patentech, o fúzích, tak v případě třeba Google tam platí jiná měřítka a pokud eh, s tím něco neuděláme, tak už bychom opravdu neměli konkurenceschopné celoevropské hospodářství jako takové. Eh, pokud tedy se podíváme třeba na příklad Nokia, tak eh, to je dobrý příklad, protože v roce 2008 před finanční krizí byla Nokia nej, nejvýše eh, hodnocenou firmou eh, Evropy na burze. Potom se úplně propadly prostřednictvím agresivní politiky Google a jiných. A dneska eh, v, se snaží ustanovit se v oblasti sítě a tam zase jsou úplně jiná kritéria, která jsou nastavena, když třeba se podívám na ty licence, jak je to třeba s Američany, kteří vůbec, eh, kteří vůbec se nedrží evropských pravidel, ale my jim na druhou stranu musíme zajišťovat eh, eh, spravedlivý přístup na trh, tak je zřejmé, že některé ty nástroje je potřebné, potřebné vyvinout do budoucna. A teďka, když už tedy hovoříme o nějakém malém podniku, který má třeba hodnotu 19 miliard, to bylo převzato tedy Googlem bez jakého přeskoumání ze strany komise protože tam prostě nepovažovali eh, eh, za důležité faktory, které jsou prostě na internetu důležité a to se v budoucnu musí změnit, pokud chceme být mezinárodním měřítku eh, konkurenceschopní. Kolega Toyer má také naprostou pravdu, že politika hospodářské soutěže je takové neoblíbené dítě sociální tržní politiky oni eh, často eh, státy, které vůbec nemají žádné periferní regiony, se tedy požadují podporu periferních regionů a podobně. Eh, také je potřeba umožnit to nejlepší pro spotřebitele a dát vůbec šanci nějakým startupům. A potom je potřeba omezit uplatňování státní podpory. To jsou tři pilíře politiky hospodářské soutěže a potom se to samozřejmě vyvíjelo také eh, případovým právem eh, ze strany evropských soudů když má eh, nějaký podnik, který musí zaplatit pokutu 500 milionů, protože prostě vytvářel kartel, tak samozřejmě to mohu pouze schválit a těch 10% jako práh je taky eh, eh, dobrý, ale to všechno nestačí, abychom drželi krok v mezinárodní eh, soutěži, co se týče té energetické unie, tak já se těším na návrhy liberálů a doufám, že i v těch daňových otázkách postoupíme ku předu Kokologovi Sandovi. Ještě jedna připomínka, ano, ona je pravda v některých případech máme opravdu příliš dlouhé eh, doby projednávání, v některých případech také jsme nevy, nevyhodnotili dopad mezinárodních dohod. Například teďka máme eh, dohodu USA s Japonskem, kterou uzavřeli minulý eh, týden. Dohromady to tedy bylo nejenom s Japonskem, ale z 11 státy v eh, daném regionu. To si myslím, že bude mít určitě velký dopad. My také pořád diskutujeme samozřejmě o typu, takže v té souvislosti to bude taky důležité se o tom pobavit. A Děkuji tedy mnohokrát kolegům, kteří dnes přišli, vyslechli si projednávání o této zprávě a Až budou k dispozici pozměňovací návrhy, tak eh, věřím, že relativně rychle budeme moci formulovat kompromisy a nalezneme většinu pro schválení zprávy. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji. Jenom připomínám termíny. 22. října ve 12 hodin je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Potom to projednáme 12. listopadu Eh, potom eh, budeme hlasovat na výboru a v plénu v listopadu. Kdy zahajujeme eh, okno pro předkládání pozměňovací návrhů, to je takový technický postup, který neusnadňuje celý, celý postup, kdy se ta, řekněme, maska otevírá pro vkládání pozměňovacích návrhů. to nespadá do působnosti předsednictva tohoto výboru. Tady kolegové říkají, že to je tento týden. Bylo by dobré, kdyby to nebylo v pátek odpoledne. Friday evening. Bylo by dobré, kdyby to nebyl pátek odpoledne. Solltest, lieber Michael. Okay, dann ist der Punkt. Dobrá, tím uzavíráme tento bod. Ještě se vracím k bodu eh, dva sdělení předsedy, to už udělám v angličtině. Já, tady budu hovořit anglicky. Eh, konal se čtvrtý trialog o normativech eh, na konci září. Dosáhli jsme pokroku zejména o těch druhotných věcích, které se týká zprávy administrátorů těch normativů a také o spolupráci mezi příslušnými orgány a o sankcích. Malý pokrok u, v otázkách proporcionality a jediné dohody, které bylo dosaženo, je to, že tam mají být kritické normativy, standardní normativy, ještě třetí kategorie normativů, takže bylo to podle eh, návrhu Evropského parlamentu, ale žádné kvalitativní a kvantitativní eh, pravidla ještě nebyla dohodnuta. Teď ještě čekáme na protinávrh eh, od Rady. Čtvrtý trialog se bude konat 15. října, což je tedy za pár dní. Spravodaj souhlasí a to je tedy pro tuto chvíli vše. V 11.30 V 11.30 eh, přistoupíme k dalšímu bodu, kterým bude povinná automatická výměna informací v oblasti daní. Zatím přerušuji jednání.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 představitelů. Mm-hmm.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 Ladies and gentlemen, it's a great honor for me to chair again, especially as we are now discussing the famous report. Vážené kolegyně, vážení kolegové, takže budeme pokračovat dále v programu. Budeme hovořit o dalších věcech. Já mám vždycky tu čest si předsedat. Ne, kolega bude uh, předsedou. Já už... Přecházím eh, do Němčiny. Budeme tedy pokračovat v našem pořadu jednání. Přecházíme k bodu 5, což je povinná automatická výměna informací v oblasti daní. To je téma, o kterém bychom mohli hovořit celé hodiny. A já bych tedy rád upozornil na to, že tohle to je jediný konkrétní legislativní návrh, který komise předložila v téhle oblasti. Já už jsem to projednal se stínovými zpravodaji a máme ambiciozní časový plát, plán. Z rady tedy mám informace o tom, že bychom měli dosáhnout dohody během lucemburského předsednictví. Já jsem byl překvapen tím, protože na to nejsem úplně zvyklý, že rada takhle jedná rychleji než parlament, protože Většinou je tomu tak, že eh, parlament jaksi v těch danových otázek před, otázkách předloží nějakou zprávu a potom rada se tomu nikdy nevěnuje, ale přitom minulý týden na ECOFINu se o tom eh, hovořilo. Eh, naši vyjednávací pozici to stížilo. Já jsem ale přesvědčit o tom, že bychom se měli držet dohodnuté cesty, protože návrh komise neukazuje ambice, které my v parlamentu máme. To platí jak pro tento výbor, tak pro výbor taxe ono už to v podstatě byl samotný kompromis, na kterém se potom rada nebyla schopna dohodnout. A já si tedy myslím, že my jako parlament bychom měli vyslat jasný signál, že my naopak považujeme návrh komise, že ne, nezachází dostatečně dá, daleko, tedy v oblasti daňových rozhodnutí tak abychom tedy eh, nezabránili, eh, že nezabrání vůbec eh, spravedlivé daňové hospodářské soutěži. A mm, já tady mám tedy několik eh, věcí. Oblast působnosti. Eh, členské státy Samozřejmě to eh, spadá do subsidiarity a teďka členské státy také rozhodují sami o tom, o čem informují ostatní státy. To my chceme teďka automatizovat a chceme oblast působnosti rozšířit na veškerá daňová rozhodnutí, která by měla být známa všem daňovým orgánům, tak aby potom někdo takhle nemohl říct, to jsme vůbec nevěděli. To si myslím, že je zásadně důležitý bod. Tady jde o otázku, kdy budou ty informace k dispozici. Komise navrhla každé tři měsíce, aby tedy členské státy takovéto informace dávaly do rejstříku. Eh, Rada říká že je to asi eh, jedno nebo dvakrát za rok. A my říkáme, jakmile takové daňové eh, rozhodnutí padne, mělo by být dáno k dispozici. Um, Protože samozřejmě kolikrát nevíte, v jaké členské zemi třeba nějaká ceřiná společnost zpracovává eh, své daně a podobně, takže je potřeba dát k informaci všechny ty informace a já to tedy považuji za důležité. Ještě k oblasti působnosti. Tady jde o to, která daňová rozhodnutí, nejenom tedy do budoucnosti, ale i do minulosti. Komise říká, že bychom se měli vrátit 10 let, rada 5 let. A my říkáme u všech platných daňových rozhodnutí, i když třeba už nějaké rozhodnutí zaznělo, padlo před 20 lety tak, a stále platí, tak prostě je platné. Tady tedy nejde o to, kdy bylo datum vydání toho rozhodnutí, ale zda ještě je v platnosti a to si tedy myslím, že eh, je tedy stanovisko parlamentu, které bychom měli podpořit. Chceme mít taky centrální rejstřík, který bychom měli vytvořit. To předpokládá i komise. Členské státy hm, jsou zdrženlivé. Další eh, u toho centrálního rejstříku hm, členské státy totiž nechtějí tady to říkám otevřeně, aby generální ředitelství pro eh, hospodářskou soutěž, což, eh, o což nám samozřejmě ale jde, protože to je nejostřejší zbraň, kterou Evropská unie má. Protože samozřejmě u těch daňových rozhodnutí můžeme mít také samozřejmě problém, který se pojí se státní podporou, takže je potřeba, aby i služby komise měly přístup k těmto informacím protože samozřejmě máme málo možnosti sankcí, tak chceme zajistit, že se vytvoří takový veřejný tlak. To znamená, že se o tom pravidelně bude podávat zprávy o uplatňování směrnice, o kvalitě a kvantitě těchto daňových rozhodnutí, a to si tedy myslím, že to jsou ty zásadní eh, body, na kterých jsme se dohodli. Na zasedání stínových zpravodajů minulý týden eh, tady eh, děkuji stínovým zpravodajům za velmi konstruktivní debatu. Vždycky ve Štrasburku máme všichni poměrně málo času. Minule jsme měli hodně takových prominentních návštěv, takže to bylo opravdu krátké setkání ale přece jenom se nám podařilo vypracovat asi 14 kompromisních návrhů, které potom um, si myslím podpoří většina frakcí. A to mě opravdu těší, protože to ukazuje, že každý Evropský parlament chce vyslat jasný signál, že v téhle konkrétní oblasti, v tomto legislativním balíčku, očekáváme jasné zlepšení. Takže to tedy není konec legislativní práce, naopak je to první legislativní akt, který má dosáhnout spravedlivého, eh, spravedlivé daňové legislativy v Evropské unii. Teď eh, v téhle poslední fázi jsme dosáhli ještě jedné dohody, které se týká eh, vykazování, podávání zpráv. Tady jde o otázku, jak to zveřejňování probíhá za svou frakci můžu říci, že naše frakce, eh, frakce jde o to, abychom uchovali daňové tajemství, ale zároveň je pro nás obrovské důležitá transparentnost, takže většina naší skupiny, což je samozřejmě také většina členů v této sněmovně, se na tom shodla. Eh, ještě eh, přepracujeme hlasovací seznam, Eh, omlouvám se za tyhle ty takzvané eh, last minute rozhovory, ale ještě k tomu samozřejmě také eh, schválilo stanovisko ehm, výbor, výbor Jury, takže to se taky musí ještě zpracovat zpravodaj. Ještě k tomu musí stanovit, jaká je jeho pozice. Takže takhle na první pohled chci říci, že velká většina požadavků právního výboru Eh, už pokrývají naše kompromisní návrhy. Je tam jenom pár věcí, které jsou docela smysluplným rozšířením těch našich návrhů, ale eh, k tomu ještě se vrátíme potom v takovém ad hoc řízení. Žádám vás všechny o to, abychom eh, všichni společně se snažili ovlivnit také hlavní města zemí, protože samozřejmě Rada ministrů nějaké politické dohody odkládá nebo, nebo takhle může přijmout nějaké rozhodnutí na jakékoliv radě. A my tedy chceme, aby eh, samozřejmě naše eh, návrhy byly zohledněny. Eh, rada nám to určitě prostě nezjedn, ne, nedělá jednoduché ani nevysvětlí, proč třeba některé naše boty nepřevzali. A protože tedy to, ten, ty postupy jsou takové, jaké jsou, jak jsou nastaveny, tak prostě můžeme na ně vyvíjet tlak pouze prostřednictvím tedy eh, veřejného tlaku. Tedy pokud eh, nějaké věci tady schválíme s velkou většinou, tak bude snad mít nějakou váhu a budeme doufat, že se dostane i do textu, eh, který schválí rada. Takže tolik tedy ode mě v tuto chvíli. A teď se tedy vracím zpátky do role předsedy a obracím se na stínové zpravodaje. Nejprve za S a D úpaji. Děkuji, já jsem byl požádán, abych to stihl za tři minuty, protože pak nás čeká ještě další zpráva. A... Takže nejprve Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval zpravodaji panu Fernerovi za veškerou práci, kterou odvedl a také i za úsilí o kompromisy. Myslím si, že je důležité, aby náš výbor k tomu zaujal silné stanovisko. To je důležité i pro komisi. Souvisí to i tedy v tom kontextu s těmi LuxLeaks je důležité, aby se všechny ty věci zlepšily, protože výměna informací o daňových rozhodnutích bude povinná, což je zcela jistě krok dobrým směrem. Bude to také reagovat i do určité míry na volání našich občanů, kteří chtějí větší spravedlnost, eh, chtějí spravedlivější fiskální politiku. Toto všechno je velice pozitivní. Jak jste říkali, má se to týkat i všech daňových rozhodnutí, která byla učiněna v minulosti, ještě předtím, než toto, ehm, tato legislativa ehm, nabude účinnosti. A myslím si, že se nad tím na, na, musíme na tom trvat. Pokud by docházelo k zadržování informací, tak tam musí být sankce. Nesmí docházet ani k porušování pravidel, ani k jejich obcházení. Naše politická frakce je velice ráda, že tam budou také uvalovány sankce je důležité, aby byla harmonizovaná fiskální politika v Evropské unii. Musí zde být také určitý evropský daňový kodex. A potom už se také poměrně dlouhou dobu volá. Zcela jistě by to mělo potom zabránit daňovým podvodům. Komise to navrhovala už v roce 2012. Domníváme se, že korporátní eh, daně musí být eh, využívány k tomu, aby podpořily ekonomiku. Musí také, eh, musíme, musí to na pomoci udržitelnému růstu a inovacím, takže to by mělo souviset s těmito iniciativami. Co se týče rady, to je takový můj druhý komentář, Myslím si, že tam spí, spíše hovoří o subsidiaritě. Oni chtějí, aby se tam registrovaly pouze rozhodnutí za posledních 5 až 10 let. Členské státy to chtějí zase podle komise, ale já si myslím, že podle toho, co zaznělo ve vaší prezentaci, tak není, do, není vhodné, aby komise zastávala obě role v zprávě této oblasti. Je důležité, aby to všechno bylo napraveno. Nemám bohužel příliš času, dal jste mi pouze tři minuty. Chci být pozitivní a konstruktivní. Myslím si, že Evropský parlament je na dobré cestě a ještě jednou děkuji panu zpravodaji za jeho práci. Děkuji nyní za frakci EKR. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Zpravodaji Eh, také děkuji a jeho pracovníkům. Já se pokusím hovořit stručně, zvláště tedy eh, ve světle rozhodnutí Evropské rady. Samozřejmě EKR je pro boj proti daňovým unikům a daňovým podvodům, proto jsme rádi za rozhodnutí komise a za návrh komise a zprávu. Dívali jsme se na některé pozměňovací návrhy, některé se nám zamlouvají, některé se nám zamlouvají méně, ale myslím, že můžeme podpořit eh, ty, které se týkají například toho, že komise má pomáhat k finančním úřadům a tak dále. Nejdůležitější je ale správná soustředěnost. Pokud chceme eh, bojovat proti podvodům, musíme mít k tomu odpovídající a efektivní prostředky. Takže nebudeme pro ty pozměňovací návrhy, které hovoří o neúměrných provozních nákladech. To si myslím, že by odklonilo prostředky z těchto oblastí a vlastně by to oslabilo boj proti daňovým unikům. Já uvedu dva. Daňová rozhodnutí by měla být eh, komunikována pouze v případě, že se jedná přeshraniční záležitosti a potom eh, přenos informací, okamžitý přenos informací, to je další věc. Co se týče, eh, co se týče intervalu, dvakrát ročně nebo jinak. My si myslíme, že bychom neměli věnovat až tolik energie tomuto aspektu. Měli bychom se spíše soustředit na skutečně efektivní a průběžnou kontrolu eh, boje proti daňovým unikům. Za liberály pan, pan Petr Ježek. Děkuji, pane předsedo a pane zpráv za vynikající práci. Rada postupovala rychle, ale ne, věnovala se tématu dostatečně hluboce. Jsem tady moc rád, že jsme byli schopni se dohodnout na kompromisním znění, které zachází dál, než jak původně byla koncepována dohoda rady. Já souhlasím s tím, co se objevuje v návrhu komise, pakliže jde o rozsah působnosti, pakliže jde o intervaly, pakliže jde o centrální depozitář rozhodnutí, také pokud jde o retroaktivitu a transparentnost. Eh, zpravodaj už uváděl jednotlivé prvky podrobně. K to je poslední věc, transparentnost. Já jsem rád, že je zde vyvážený postup navrhován v kompromisním znění, já tedy chápu stejně, ale i eh, postoj některých kolegů, kteří chtějí plný přístup eh, k rozhodnutím, jde o klíčové informace, které chtějí mít k dispozici. Pro mě klíčové informace ale budou ve schrnutí a to je kompromis F Obecně řečeno tedy jsem spokojen s kompromisním zněním. Děkuji všem za odvedenou práci a budu eh, tento návrh podporovat. Děkuji. Děkuji a za GUE Fabio De Masi místo stínového zpravodaje. Eh, děkuji, děkuji panu eh, Ferberovi, také děkuji stínovým zpravodajům. Já zde zastupuji Marisu Matyáš Automatická výměna informací je nutný a přitom eh, ne vše řešící krok. My bychom si byli bývali přáli více odvahy k transparentnosti i pro ty, eh, kteří se profesionálně zabývají eh, daňovými rozhodnutími když tedy adekvátně mohou prokázat, že eh, si získají tedy přístup. Ve zprávě Ferbera máme některé pozitivní návrhy změn, eh, například tedy co se týče eh, zveřejňování těch zásadně důležitých případů v centrálním rejstříku, potom tedy to, že převezmeme i daňová rozhodnutí, která nejsou přeshraniční, Myslíme si ovšem, že to shrnutí těch hlavních případů nestačí, to je příliš málo a že tedy i s tím systémem, pokud bychom to mohli takhle prosadit eh, vůči komisi a radě, eh, takže eh, potom se nedají stále vyloučit případy, jako třeba bylo LuxLeaks. Ehm, co se týče stanoviska rady, s tím já nesouhlasím. E, v podstatě jsou to takové tři kroky zpět. E, chtějí tu, e, to období retroaktivity zkrátit z deseti na pět let. Rozhodnutí, která už se nepoužívají, dokonce na tři roky zase tu automatickou vyměnu informací chtějí odložit ještě o další rok a potom jsou tam ještě důležité detaily o těchto rozhodnutí, eh, které kritizujeme spolu s dalšími frakcemi a doufáme, že v budoucnosti nalezneme většiny, které budou ochotné k větší transparentnosti u těchto rozhodnutí, protože eh, samozřejmě eh, kdo nepodvádí, tak nemá co skrývat, takže eh, není důvod bát se transparentnosti. A samozřejmě tady jde také o to, jak můžeme prosadit lepší hospodářskou soutěž v oblasti i zdanění. Děkuji. Děkuji. Nyní za zelené Molly Scott Děkuji, pane předsedo, děkuji za spolupráci a za svědomitou práci. Já nejsem překvapena, že rada reaguje takto pohotově, protože musí uh, si uvědomit, co chtějí občané a že třeba kontrolu zajistit. My jako skupina podporujeme většinu vašich pozměňovacích návrhů, většinu kompromisních návrhů. Jsme rádi, že se z toho odstraní slovíčko přeshraniční, takže to podpoříme. Jak víte, Máme trošku obavy, pokud jde o zveřejňování informací na základě této zprávy. Máme za to, že podnikové informace by měly být k dispozici veřejně, pokud je to společnost nad určitou velikost jelikož je třeba eh, kontrolovat jejich daňové povinnosti, ale nejsme pro argument o obchodním tajemství. Já vím, že společnosti si třeba v rámci technických inovací chtějí některé věci ponechat pro sebe, ale není třeba jejich daňové inovace tajit. Takže uh, Eh, se domnívám, že realizace odpovídající daňové politiky a bránění daňovým unikům je zde přednostní. Máme za to, že všechna rozhodnutí a všechny dohody by měly být eh, zveřejněny v souladu s, se směrnicí akcionářskými právy. Měly by být eh, tyto informace k dispozici po jeden rok. Pokud jde o zveřejňování, tak zde máme kompromis, kde máme uh, dvojí eh, zápor. Myslíme si, že to není dostatečně explicitně vyjádřeno, pokud jde o prověřování podnikových informací a zveřejňování. Takže to je otázka, která je pro nás velmi znepokojivá. Myslíme si, že je pro voliče znepokojivá a budeme chtít tedy menšinový kompromisní návrh, o kterém se bude hlasovat v prvé řadě. To znamená, že kolegové budou schopni se vyjádřit k tomu, co se myslí o zveřejňování těchto rozhodnutí. A je třeba eh, tohoto zveřejnění dosáhnout právě proto, aby eh, bylo zajištěno, že veřejná služba funguje správně. Myslíme si, že je to krok ku předu. Děkujeme za spolupráci a děkujeme za otevřenou práci eh, a otevřený přístup k, minoritnímu kompromisnímu návrhu. Děkuji. Děkuji, já jsem vysvětlil pravidla a je to teď snadné je dodržovat. Nevidím nikoho za EFDD ani za EFN. Kdo požádal o slovo? Alan Lamezur jako první. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád eh, navázal na to, co říkal zpravodaj. Já naprosto souhlasím s tím, co eh, zde zaznělo. Musíme se držet pevně našeho stanoviska, zvláště pokud jde o vzájemnou výměnu informací o rozhodnutí v reálném čase. Tyto informace však by se měly týkat eh, všech rozhodnutí ať už tato rozhodnutí vznikla kdykoliv. Jde o to, že jsou to rozhodnutí stále platná, pak by měla být zveřejněna, ať už byla přijata kdykoliv. Parlament zde má bohužel až druhotnou roli. My se vyjadřujeme, předkládáme stanovisko. A často stanovisko ECOFINu je stanoviskem konečným. Nesmíme podceňovat roli parlamentu prostřednictvím a výboru ECON a prostřednictvím výboru pro daňové záležitosti. Musíme sehrávat zásadní roli. A to se nám podaří tehdy, pokud budeme reagovat pohotově. Také bych doplnil, že touto debatou celé projednávání nekončí, jelikož přenos daňového základu bude problematický. Nadále nám, uká- nám bylo ukázáno, že všechny členské státy, které začaly uplatňovat tento systém zveřejňování rozhodnutí, začaly s transformací svého daňového systému a bude možné, aby parlament prostřednictvím výboru ECON časem a průběžně prověřoval, jestli reformy v členských státech se ubírají odpovídajícím směrem nebo ne. A také budeme moci prověřovat, jestli všechny zprávy jsou eh, oznamovány. A na základě vaší zprávy se takto parlament Eh, zapojí a bude angažovat, i když třeba právně do toho vstupovat nemůže. Děkuji. Děkuji, upozorňuji jenom na to, že ještě se hodně z nás řád, eh, hlásí, takže musíme omezit. Teď je na řadě Emanuel. Oui, merci, monsieur le président, euh, monsieur le rapporteur. C'est le collègue Bayek. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, kolegové žádají obezřetnost a to si myslím, že je nejdůležitější. Je to velmi dobrý kompromisní text a reaguje na velká očekávání našich občanů. Není to jenom téma, které by se týkalo členů parlamentu nebo nějakých specializovaných expertů, to se týká všech. A tak mi dovolte poukázat na to, že bychom mohli ještě zprávu dále doplnit za výbor pro daňové záležitosti. Já myslím, že je dobře, že se vyjadřujeme jasně. Já bych ještě eh, rád řekl, proč hovořím o, o obezřetnosti. Jsem rád, že parlament reagoval pohotově, ale myslím si, že reagoval minimalisticky zvláště v některých věcech, jako je třeba retroaktivita. Víme, že tam je pětiletá lhůta, je tam určitá překážka, která brání tomu, aby se to měnilo. A já myslím, že je dobře, že se k této věci takto jasně vyjadřujeme. Já jsem měl jenom jednu minutu. Aha, to jsem nevěděl. Je to dobrá práce, kompromisní návrhy jsou důležité, neměli bychom usnout na Vavřínech a myslím si, že můžeme všichni tuto zprávu podpořit. Děkuji. Auregiot Antono, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám. Já bych tomu ještě chtěl doplnit, že i já blahopřeji za dobrou práci, ale chci se vyjádřit k některým pozměňovacím návrhům. Směrnice, kterou tímto upravujeme, je už tak aktualizována, že už jako taková řeší problémy, které výbor pro daňové záležitosti namítal. Výměna informací zde je potřeba provést změny. Myslím si, že by bylo dobré změnit i směrnice. Nemělo být pouze o rozhodnutí, o daňová rozhodnutí, ale i o daňové výkazy. Přeshraniční obchod a daňové uniky a daňové podvody jsou velmi důležité. My musíme zajistit daňovou transparentnost a já jsem znepokojen tím, že rada neumožnila komisi, aby uchovávala informace, které jsou předmětem výměny. Takže to mě znepokojuje a proto jsem předložil svoje eh, pozměňovací návrhy. Annelies Doc, prosím, máte slovo. Děkuji. Já velmi stručně já souhlasím s většinou toho, co zaznělo, zvláště s panem Bajem a panem Morálem. Musíme hovořit naprosto jasně, že většina zástupců je vlastně nespokojena s tím, s čím přišla rada. A to se týká hlavně tří konkrétních oblastí. V prvé řadě komise navrhovala desetiletou lhůtu pro rozhodnutí. Potom rada řekla pět let. A mně se líbí, co říkal pan Lamasur a další kolegové. Musíme hovořit o všech rozhodnutích, která zatím ještě platí. Já nesouhlasím s tím, že by to snížilo byrokracii, kdybychom do toho zapojili menší počet rozhodnutí. Já se domnívám, že vyhodnocování těch rozhodnutí z hlediska toho, jestli do toho patří nebo ne, už by byrokratickou práci si vyžádalo. A líbí se mi eh, původní návrh pana Feberse. Myslím si, že je velmi složité rozlišovat mezi rozhodnutími, která jsou přeshraničního charakteru a která nejsou. Takže si myslím, že by do toho měla patřit všechna rozhodnutí. Já si myslím, že bychom měli jasně a rázně vyjadřovat své stanovisko k této věci a musíme namítat proti omezení role komise. Kdo ví, jak by to fungovalo v praxi v členských státech. Já myslím, že je zklamáním, že v radě došlo k tomuto rozmělnění. Já souhlasím s tím, co říkali kolegové. Musíme využít tyto příležitosti k která nám byla dána a musíme vyslat jasný signál radě, že takto spokojeni nejsme. Děkuji. Děkuji, Analýz. To byla eh, poslední řečnice na mém seznamu. Já tedy děkuji všem stínovým zpravodajům, děkuji všem, kteří se účastnili této eh, rozprave. Máme asi 170 pozměňovacích návrhů k textu, který není příliš dlouhý, takže to opravdu ukazuje, jak velký zájem máme o toto téma. Takže já si myslím, že tady určitě v tomto výboru máme také jasnou shodu ohledně těch zásadních eh, témat, eh, o tom signálu, který chceme vyslat kolega Niedermayer a také analýza ve vaší zprávě se potom dostanete určitě zase k dalším požadavkům, co se týče legislativních eh, postupů, legislativních návrhů. A já tedy věřím, že to eh, všichni takhle potom i podpoří. Eh, kolegyně z Kot už odcházela, teď eh, samozřejmě mm, není jasné, jak daleko můžeme zajít tím veřejným tlakem. No, uvidíme dnes odpoledne v 17 hodin, ještě budeme mít kompromisní vyjednávání a eh, tedy v 17 hodin budeme mít eh, hlasování k této zprávě. A nyní hledám pana Gualtieriho, který by měl dostat slovo. Dobrá, vítám vás zde. Takže já už tady uvolním místo a předseda výboru může zasednout zde. Děkuji. Thank you. Děkuji všem. Chtěl bych poděkovat Markusovi zejména. Teď jsem ti právě poděkoval, Markusy, říká pan předseda. Dostáváme se k bodu 6. Tématem jsou harmonizované indexy spotřebitelských cen. Jedná se o návrh nařízení předložený komisí, zpravodajem jsem já. Čili teď hned si udělím slovo, abych mohl představit naši reakci a naše pozměňovací návrhy. Hlasovat budeme dnes odpoledne. Rozeslal jsem vám, pardon, rozeslal jsem stínovým zpravodajům text kompromisních pozměňovacích návrhů a chtěl bych všem poděkovat za užitečné podněty, kterými jste přispěli k vytvoření této zprávy. Také děkuji za celou řadu velice užitečných pozměňovacích návrhů, které jste předložili. Jak víte, tak eh, tento index je klíčovým um, pro mm, deflování ekonomických hodnot, jako jsou platy nebo nájemné, a tudíž je to tedy zásadní pro rozhodnutí týkající se ekonomické a měnové statistiky. A z toho důvodu je zásadní, aby tyto statistiky, aby to byly tedy objektivní, nezatížené chybou, aby to bylo také srovnatelné ve všech členských státech a ve všech oblastech produktů. V kompromisu, který jsem představil vyjednavacímu týmu, byly tedy zastoupeny všechny naše podněty. Zatím mohu říci, že ten kompromisní text má podporu většiny politických frakcí. Dovolte mi tedy stručně pohovořit o klíčových věcech kompromisního textu. Za prvé, Přidali jsme tam několik pozměňovacích návrhů, které tam mají také zapojit i informace o dopadu změn daní na inflaci. Je to z toho důvodu, že právě indexy HISC jsou důležité pro analýzu inflace a proto, abychom také mohli dobře předpovídat, jaké budou mít v budoucnu, eh, budou mít změny daní dopad na inflaci takže chceme také rozčlenit eh, ty indexy na, katif, na kategorii. Eh, chceme tedy to rozčlenit podle kategorii Evropské klasifikace individuální spotřeby podle účelu, takzvané ECOICOP. Jako Dále, co pokud jde o pravomoc komise měnit některé prvky pomocí aktů přenesené pravomoci, tak eh, zde je důležité stanovit dílčí indexy HISC, jejichž podíl na celkovém spotřebním koši je zanedbatelný. Zde tedy ten návrh komise je takový poměrně obecný. Já to hodnotím tak, že už v nařízení by se to mělo definovat, definovat to, kde není e, důležité stanovovat e, ty dílčí indexy. Pak je tam také důležité, aby byl výběr dílčích indexů a pak je také důležité vybírat dílčí indexy, jejichž vytváření může být přerušeno, neboť některé z nich nepokrývají peněžní výdaje na konečnou spotřebu domácnosti, nebo protože stupeň metodologické harmonizace je v této fázi zatím nedostatečný. Mm, co je důležité, aby, nebo komise tedy chce mít možnost eh, přijímat aktiv přenesené pravomoci, aby mohla měnit některé věci. V kompromisu jsem rovněž lépe zlepšil podmínky, které se týkají identifikace dalších eh, indexů. Bude zde sedm oblastí, kde bude moc komise podávat aktiv přenesené pravomoci. Myslím si, že ten seznam je vyčerpávající. Také je tam ale nicméně možnost, že komise může ještě tím delegovaným aktem pozměnit ten seznam, eh, ale nesmí se to tedy překrývat s těmi existujícími seznamy. Také je důležité, aby zde byla včasná dočasná informace o inflaci, o inflaci zejména to zásadní pro provádění měnové politiky. V kompromisu tedy žádám, aby zde byly poskytovány bleskové odhady HISC, které by prováděly členské státy eurozóny v měsíčních intervalech a že se taky tady má být přijet, přijeto členění bleskových odhadů indexu cen nemovitostí obývaných vlastníky a cen bydlení ICBN prostřednictvím prováděcích aktů. No a vzhledem k významu pilotních studií se prokázalo, že komise, bude-li to vhodné, přispěje k jejich financování. Bude to tedy mm, na základě výsledků pilotních studií. Bude to tedy eh, prostřednictvím delegovaných aktů, nikoli prováděcích aktů. Dále každých pět let by komise rovněž měla připravit zprávu pro Evropský parlament a radu, která bude hodnotit hlavní zjištění pilotních studií. No a poslední bod je důležité, aby tam také byl začleněn index NOV, index cen nemovitostí obývaných vlastníky. Vím, že to je dlouhodobý cíl, je tam celá řada ještě praktických problémů, které se musí dořešit, zejména začlenění toho, ten, začlenění toho indexu NOV musí být založeno na kvalitních statistikách. Je zatím ještě příliš brzo, abychom žádali o začlenění indexu NOV do HISC, ale děkuji, že zejména zelení tlačí k tomu, abychom šli tímto směrem. Mm, toto nařízení, které teď obsahuje index NOV, říká v článku 6, že komise má do roku 2018 připravit zprávu o vhodnosti indexu NOV k tomu, aby byl začleněn do HISC. Takže v kompromisu navrhuji určitou cestovní mapu, která bude záležet zejména na výsledku této zprávy. Já doufám, že výbor může podpořit, vyjádřit širokou podporu těmto kompromisním návrhům, aby vyjednavací tým měl silný mandát k jednání s radou. A těším se také na vaše komentáře. Děkuji. Flavio Nejprve pan Flavio Martušelo, stínový zpravodaj za EPP. Děkuji, pane předsedo. Tento Projekt harmonizovaných indexů spotřebitelských cen je vlastně technické hodnocení, nicméně nejsou tam ani tak technické problémy, jako spíše politické problémy. Ta jednání eh, stínových zpravodajů šla přímo k jádru věci, předložili jsme řadu pozměňovacích návrhů, všechny hlavní body byly přijaty a jsou v tom kompromisním eh, eh, pozměňovacím návrhu ten druhý kompromis je také vhodný. Minulý týden jsme také schválili ten eh, pozměňovací návrh. Harmonizované indexy spotřebitelských cen jsou, nebo k jejich definování je nutné ještě další specifikace například zpráva Evropské centrální banky. Došlo k dohodě ohledně různých kompromisů. Chtěl bych poděkovat všem frakcím, včetně EKR a také předsedovi panu Kaltiervik, kteří se k tomu, kteří, se v tom, eh, kteří v tom postupovali velice efektivně. Děkuji, říká pan předseda. Eh, děkuji, já bych chtěla omluvit paní Kay Swinburne, která se dnes omlouvá, nicméně rád bych přednesl její komentáře. Já a konkrétně Kej bych chtěli nejprve poděkovat eh, zpravodaj a také všem stínovým zpravodajům, že vzali v úvahu celou řadu našich podnětů v kompromisním návrhu. Souhlasíme s tím, chceme, abyste byla také srovnatelná informace a srovnatelné vytváření těch indexů. Je také důležitá dobrá spolupráce eh, příslušných orgánů Ehm, nová revize toho rámce z roku 95 musí vést k dobrým informacím, které pak povedou k dobrému vytváření nových politik. My bychom chtěli zdůraznit dvě věci. Žádali jsme o dílčí hlasování ohledně kompromisu B, to je na pozměňovací návrh 86. Spravodujeme, eh, podporujeme návrh zpravodaje 15, ale nesouhlasíme s těmi eh, dodatky, které jsou v 86. Eh, protože by to vedlo k rozkolu mezi těmi indexy spotřebitelských cen a mezi spotřebitelskými cenami. Já doufám, že nás také ostatní frakce podpoří v tom našem hodnocení. Za druhé, ehm, jedná se zde o ehm, celou řadu nových delegovaných aktů. Většinou to bude záležet na těch statistických orgánech členských států. Pokud my bychom nechtěli, aby komise při vytváření delegovaných aktů konzultovala ty statistické vnitrostátní orgány pouze povrchně. Přitom bychom chtěli samozřejmě ukázat eh, dostatečnou úctu komisi, ale před, přece jenom bychom statistiku přenechali spíše statistickým orgánům. Takže bychom s tím souhlasili, s těmi delegovanými akty, ale nesmí to přenést nadměrnou zátěž členským státům. Tak musí to vycházet z dostatečné analýzy nákladů a přínosů. Kej chtěla ještě poděkovat všem, kteří se podíleli na této práci a těší se na trialog. Děkuji. Děkuji, Sandra. Nevidím někoho za Alde, čili jestli někdo za GUE, Bas. Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji vám za dobrou práci, kterou jste odvedl. Domnívám se, že zpráva na stole je kvalitní, můžeme o ní hlasovat. Myslím si, že ten kompromis, na němž jsme pracovali, je dostatečný to, abychom, aby také snad potom proběhla i rychlá a úspěšná jednání s radou, protože když víte, jak se k tomu rada obecně um, staví, tak to vypadá, že to snad tedy nebude um, něco, co by nás rozdělovalo do poslední chvíle. Chtěl bych ještě poděkovat kromě zpravodaj stílovým zpravodajům za kvalitní kompromisy, jimiž tam také přidali i ty ceny eh, bytů. Myslím si, že to také dá, také to tam vlastně přidá lepší informace i Evropské centrální bance, aby mohla lépe činit svá rozhodnutí. Dále jsou tam různé metodické nové postupy, metodická zlepšení, to jsou spíše technické věci, ale myslím si, že je také dobré, že by to mělo přispět ke zlepšení statistiky. Ještě přemýšlím o tom, co teď říkalo EKR eh, ohledně toho dílčího hlasování, to budu muset ještě ověřit s mou frakcí mm, my bychom možná požádali o odstranění části kompromisu 2. Na to se tady ještě budeme muset podívat. Ale ještě se na to podíváme, ale jsem si jist, že by to nemělo vést k nějakým velkým eh, narušením celého toho jednání. Děkuji zpravodaj, těšíme se na hlasování a doufáme také v, rychlý, eh, v rychlé ukončení toho jednání na radě. Děkuji. Děkuji nyní pan Markovali. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za to, že jste nám zaslal kompromisní text. A je také dobré, že jsme se setkali, protože mm, z technického pohledu tam nemám žádné velké pochyby. Jedná se o zprávu, jež se soustředila zejména na ty technické věci. Možná je tam um, něco ještě ohledně časového rámce. Já mám uh, obavy, že pokud některá politická koncepce nefunguje, tak změníme statistiku nebo měníme statistiku. Um, to, už, to už jsme jednou dělali. Máme zde nařízení z roku 95. Ehm, nyní tedy po Lisabonské smlouvě se musí zohlednit příslušné inovace. Chtěl bych, aby jsme touto zprávou přispěli k větší efektivnosti větší, věcí, které v minulosti nebyly efektivní, to znamená přímo těch politických koncepcí. Ehm, mně se moc nelíbí to načasování, zejména ty politní studie. Vůbec třeba o tom, na to nebylo čas eh, o tom hovořit s kolegy. Děkuji. Ještě dávám slovo komisi. Myslím si, že i na komisi mají dobré odborníky na statistiku, ale ještě pan Fernandez. Fernandez. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi nejprve poděkovat vám za vaši zprávu a také i za dobrou vůli, kterou jste vyjádřil jak vy, tak i stínoví zpravodajové s tím, jak tedy jste přijali pozměňovací návrhy, které jsme i my podali. Jsou zde tři pozměňovací návrhy, které jsme, myslím, ještě nedostatečně vysvětlili. 48, 84, ještě jeden. Chtěla bych říci, že toto nařízení 70 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a o tom, jak se mají tyto eh, indexy dobře vypočítávat, se vlastně odpovídají tomu, o co usilujeme. Normálně je to Eurostat, který by měl vypočítávat indexy, z nich se pak vychází při, nebo indexy související s eh, inflací. My bychom chtěli, aby Eurostat přinesl určitý evropský index. Je pravda, že Eurostat už na tom pracuje, a měli bychom se tedy zamyslet nad tím, zda vůbec takový mandát má být v tomto nařízení či ne, protože Eurostat už na těchto věcech pracuje, takže možná bychom jim mohli dát k tomu speciální mandát. Mm, pak je tam další pozměňovací návrh, s nímž máme problém, ale to je spíš technický problém. Je tam pouze problém s tím názvem toho indexu. Ehm, myslím si, že bychom měli vycházet z těch evropských hodnot integrace a tak dále a ty indexy by měly lepším způsobem monitorovat monetární politiku. Mnoho těch pozměňovacích návrhů, které jsme předložili, jste nakonec vzali v úvahu a za to vám děkujeme. Děkuji. Nyní komisa. Děkuji za slovo, pane předsedo. Přeji vám všem dobrý den. Jmenuji se Kostaky Weber a jsem um, ředitelkou odboru, který se týká také těchto národních indexů. Chtěla bych nejprve reagovat na pana Lounce. Já už pracuji 13 let v tom oboru statistika, takže děkuji za tento komentář, že i na komisi máme kvalitní eh, odborníky na statistiku. Myslím si, že opravdu i mý kolegové jsou takoví. Eh, komise vítá tuto zprávu, kterou nám zde dnes představujete. Zejména máme radost, že výbor využívá tuto politickou příležitost a že tedy souhlasí s, většin, s většinou těch návrhů, které komise představuje. Komise také ráda vidí, že souhlasíte s tím, aby tedy tento legislativa byla upravena podle Lisabonské smlouvy a také, že to musí být v souladu s nařízením 223 ohledně statistik. Jsou zde dva konkrétní komentáře, k nimž by se komise ráda chtěla dnes vyjádřit. Za prvé, možnost zavést do HISC ještě takzvaný index NOV. Vzali jsme, eh, bereme to tedy v úvahu, vzali jsme to na vědomí, ale myslím, myslím si, že vlastně mm, souhlasíme s tím, co říkal pan Gutier ve svém úvodu. Jsme přesvědčeni, že je důležité mít zde takový spíše obezřetný přístup a pokud bychom tam ten index NOV chtěli zahrnout, tak je tam jedna zásadní podmínka. A tou je technická vyspělost tohoto indexu NOV. Zároveň musí ten index splňovat i oficiální vysoké, vysoká požadavky na eh, všechny hodnoty, které se používají k harmonizovanému indexu spotřebitelských cen, protože to nakonec bude velice důležitý politický ukazatel. Potřebujeme dále ještě, k tomu tedy ještě potřebujeme více času, abychom se rozhodli. Komise vás nicméně bude informovat o e, zprávě, která je na rok 2015 a ta zpráva se má právě týkat e, vyspělosti indexu NOV a i toho, zda by ten index mohl být začleněn do toho hlavního indexu. Druhý komentář se týká financování těch dobrovolných pilotních studií. komise se rozhodla, že to nemá být eh, jaksi samozřejmé nebo automatické. Nicméně, jak už, nicméně, jak jsem říkala, tak komise vítá tuto zprávu. Jsme přesvědčeni, že v nadcházejícím trialogu bude do, možné dohodnout dohody a že tedy dosáhneme pokroku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi, děkuji všem stínovým zpravodajům, děkuji za jejich eh, komentáře, které byly velice cené pro naše další práci a děkuji i za takovou všeobecnou podporu, která se zde ukazuje naší zprávě. Já tedy jsem pochopil, že budete žádat například to dílčí hlasování v tom jednom bodu, Mm-hmm. Můžou tam být některé věci, které budou problematické z pohledu členských států, ale obecně očekávám, že většina poslanců podpoří text tak, jak je. K těm dalším prvkům, co bych tak řekl, myslím si, že se nám podařilo dosáhnout dobré rovnováhy mezi tím obezřetnostním přístupem a mezi tím nebezpečím, že bychom připravili index, který nebude technicky vyspělý, ale zároveň chceme poskytovat eh, více podnětů, chceme připravit tu cestovní mapu, potřebujeme eh, indexy, které posílí statistiku a tím pádem potom posílí i kvalitu monetárních rozhodnutí. Usilovali jsme o vyvážený přístup. No a ještě k těm dalším věcím. Myslím si, že už jste se vyjádřili k některým věcem, například Jonas. Hovořil o tom, aby to všechno bylo technicky kompatibilní i s ostatními ustanoveními No eh, a pak komise také eh, vysvětlila, proč potřebujeme aktualizovat náš právní rámec na toto téma. Myslím si, že panuje dobrá spolupráce mezi národními aktéry, kteří jsou těmi hlavními protagonisty, a mezi tím evropským rámcem. A tento rámec teď posilujeme a zlepšujeme. Děkuji, hlasovat se bude dnes odpoledne a mám pocit, že tímto bodem můžeme dnešní dopolední část jednání uzavřít. Děkuji.